Der prezident. Přichází pan předseda. Zahajuji nebo obnovuji naše schůze, vážení kolegové. Zápis ze včerejšího zasedání a všechny přijaté texty v tím souvislosti jsou k dispozici. Má proti, něm, proti tomu někdo nějaké námitky? Není tomu tak?